o bodu 20 odpovědnost očkodní a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři. So, I understand you have... Tak, eh, doufám, že tady všichni máte připravené své hlasovací kartičky. Dobrá, tedy kompromisní návrh číslo jedna, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Envy 4, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Já jsem tady viděl pouze čtyři ruce celkem, takže ještě jednou, prosím, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh číslo 2. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 34. Kde pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35 pro. Proti? Zdrželi se? zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověříme elektronicky. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale ověřujeme. Omlouvám se, chcete k tomu něco říct? Teďka hlasujeme o 44 elektronicky, ověřujeme. Ne. Tak, teď si ještě jednou ověřujeme 44. Teď ověřujeme 44. 44, 44. Yes, we wait for Mrs. Delvo. Čekáme ještě na paní Delvo. Tak celé jasně zamítnuto. 46 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 45 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 47 pro. proti, zdrželi se zamítnuto, 48 pro, proti, zdrželi se, tak a to si ověříme. 48. Vy jste pro. Přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato, 50 pro, proti, zdrželi se, přijato, 15 pro, proti, zdrželi se, přijato, 52 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekl zamítnuto, ale viděl jsem málo rukou, takže si to uvěříme elektronicky. Prosím, 52. Přijato. Padesát tři pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se. To bych si rád ověřil. Hlasujeme. Takže 65, prosím, hlasujte. Zamítnuto. 66 pro. Takže 66 pro proti, zdrželi se, zamítnuto, 18 pro, proti, zdrželi se, přijato, 17 pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromisní návrh číslo 5 pro, proti, zdrželi se přijato, šestka pro, proti, zdrželi se přijato, kompromisní návrh číslo 7 pro, proti, zdrželi se přijato, NV8 pro, proti, zdrželi se přijato, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84 pro, proti, zdrželi se, tak to si ověříme. Myslím si, že je to zamítnuto, ale rád bych si to ověřil. 84. Tak, přijatom. 85, 86, opravdu se pan předseda? Ne. Ne, říká pan předseda. Tak 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 23 pro, Omlouvám se. Ne, ty jsou identické, takže o tom nemusíme hlasovat. Takže kompromisní návrh číslo 8 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh číslo 4, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Šestka Takže pětka ještě. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Šestka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Osmička pro. Proti zdrželi se přijato, devítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, desítka pro, proti, zdrželi se, přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Obávám se, že přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Třináctka pro, proti, zdrželi se, přijato, čtrnáctka pro, proti, zdrželi se. Můžeme si to ověřit, takže čtrnáctku. Adopted. Přijato. Trojka pro. Proti. Zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se, tak to si ještě ověříme. Adopted. Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, osmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato, devatenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato, dvacítka pro, proti, zdrželi se, přijato, jedna dvacítka pro, <clears throat> proti, zdrželi se, přijato. Ne, omlouvám se, zamítnuto. Pan předseda se omlouvá, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto si myslím. Můžeme si to ověřit? 22 hlasujeme elektronicky. 22. Takže přijato. Přijato. 23 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, strželi se, zamítnuto. Jednička pro, proti, strželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se. Hm, tady si to musíme ověřit. Takže trojka. Přijato. A NV1 pro. Proti. Zdrželi se. Tak i to si pro jistotu ověříme. Přijato. A teď o celém návrhu v závěrečném znění, takže elektronicky prosím hlasujeme. Přijato. Takže Gratuluje panu Raděvovi, který tu není. A teď zpráva Chryzogonos, zpráva uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu. Tak třicítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro. Já se omluvám, ale chci to jenom krátce přerušit. Tady to vypadá, že ty hlasovací eh, přístroje vůbec nefungují. Tak, mohli byste si, prosím vás, vyměnit místo, když to vás nefunguje? 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se. Přijato, desítka pro, proti, zdrželi se. Přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato, dvanáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato, třináctka pro, proti, zdrželi se. Přijato, jednička pro, proti, zdrželi se. Přijato. 52 byla stažena, 54 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se. Můžeme si to ověřit, tu 55, prosím? zamítnuto tedy. 56 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato, dvoj, 12 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromisní návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se, přijato, 4 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromisní návrh číslo 5 pro, proti, zdrželi se, přijato, 6 pro, proti, zdrželi se, přijato, sedmička, sedmička pro, proti, zdrželi se. Přijato, osmička pro, proti, zdrželi se. Přijato, pozměňovací návrh číslo 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, a 28 si ještě ověříme elektronicky. Yeah, rejected. Zamítnuto. Máte taky problém s tím hlasovacím zařízením? Tak zamítnuto. Uvěřujeme tedy elektronicky o celém návrhu v jeho závěrečném znění. Hlasujeme. And it is clear. A zcela jasně přijato. Gratulujeme panu Karisovonosovi. A zpráva pana Juronda Jde prohlášení o zájmech komisařů, pokyny. Tak. Kompromis B, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 25. 25, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh D, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Třicítka pro, proti, zdrželi se. Přijato. třicet jedna pro, proti, zdrželi se. Přijato. třicet dvojka pro, proti, zdrželi se. Přijato. třicet trojka pro, proti, zdrželi se přijato, 34 pro, proti, zdrželi se přijato, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se. Přijato 38 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromisní návrh E pro, proti, zdrželi se. přijato Kompromisní návrh je jako Jan pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh F pro, proti,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 Přijato. 52 pro. Proti. Omlouvám se, tak to padá vlastně. Takže 53. 53 stahujeme. 53 tedy o té nehlasujeme a hlasujeme o káčku. K pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh G pro, proti, zdrželi se. Přijato. 57. pro, proti, zdrželi se. Ne, tak to také padá. Takže 57. nehlasujeme, hlasujeme o 50 devítce pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromisní návrh H pro, proti, zdrželi se, přijato, H bis pro, proti, zdrželi se, přijato, 67 pro, proti, zdrželi se, já bych řekla minutu, ale ověříme si to elektronicky. Zamítnuto. Kompromisní návrh I pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70, 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak a teď odstavec jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Druhý odstavec pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třetí odstavec pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtvrtý odstavec 4.8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4b pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4c pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4d pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, pětka, pro, proti, zdrželi se, přijato, šestka pro, proti, zdrželi se, přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato, osmička pro, proti, zdrželi se,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 zdrželi se přijato. 15C pro, proti, zdrželi se. Ověříme se to prosím C, 15C. Patnáct D pro, proti, zdrželi se, přijato, Ečko pro, Proti? Tak to si také musíme ještě ověřit. Přijato. F pro. Proti. střeželi se. Přijato. G pro. Proti. Strželi se. Přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. M pro, a pa, omlouvám se, to padá, takže N pro, proti, zdrželi se, přijato. O pro, proti, zdrželi se, přijato. P pro, proti, zdrželi se, přijato. Q pro, proti, zdrželi se. Přijato. R pro, proti, zdrželi se. Přijato. S pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo jedna. Je identický s kontem, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, strželi se. Zamítnuto, šestka pro, proti, strželi se. Přijato, sedmička pro, proti, strželi se. Přijato, osmička pro, proti, strželi se. Přijato, devítka pro, proti, strželi se. Přijato, Jedenáctka pro, proti. Ověříme si jedenáctku, prosím. Přijato. Dvanáctka pro, proti, strželi se. Přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se. Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 17 pro, proti. Tak to si ještě ověříme, prosím. Přijato. No, nevypadalo to tak, ale přijato. Osmnáctka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Devatenáctka pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A teď úvodní ustanovení A pro, proti, zdrželi se. Viděl jsem příliš málo rukou, takže úvodní ustanovení A hlasujeme elektronicky. Přijato. B pro, proti, zdrželi se, přijato C pro, proti, zdrželi se. Přijato a O celé zprávě hlasujeme. Přijato. Gratulujeme kolegovi. Gratulujeme panu Durondovi. A teď přecházíme k další zprávě k paní Tereze Komodiny Kačia, jednotná politika EU pro kulturní a tvůrčí odvětví. Takže jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět, kdo je pro, kdo je proti, a ověříme. Ještě dva hlasy. Zamítnuto. Šest, kdo je pro, kdo je proti. Tak ještě jednou elektronicky. Přijato. Sedm, kdo je pro?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 Může se možná přesednout někam jinam. Ale jste pro. Takže přijato. Každopádně blahopřeji paní eh, Komodiny Tača. A teď moje zpráva o obecné eh, revizi eh, jednacího řádu parlamentu. začátku, takže eh, sledujte předsedu. Následujte předsedu. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3 a 79 jsou totožné. Kdo je pro?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 19. Jazykový eh, 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tady je to 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 80. S ústním pozdělacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 22. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 43. 42, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 43. 83, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 84, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44, kdo je pro? 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Aha, teď jsem si nejsem, nejsem jistý, můžeme to ověřit. 43. Přijato 44, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato 45, kdo je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato 46, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 47, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 48, kdo je pro?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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 58. Je jazykový pozměňovací návrh 52, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Přijato 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Změna 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní návrh e, stanoviska jako celek. přijato přeji sám sobě. máme tady jednotlivá hlasování. Jedno se týká 25, takže to budeme dělat elektronicky. Elektronicky. Přijeto. 27. Ještě jednou elektronicky. také eh, přijato. Takže já blahopřeji. To je všechno. Drazí kolegové. Uh, Bohužel, jsme poněkud ve skluzu. Máme půlhodinové spoždění, takže se omlouvám panu profesoru Filipu Dipišunovi, tajemníkovi Eh, asociace Henri Capitant, který nyní představí projekt budoucnosti evropského obchodního práva. Vítáme v našem středu také Pola Vizelana, podnikatele, Takže, drazí hosté, dostanete slovo ale snažně vás žádám, abyste hovořili stručněji, než jste původně očekávali, abychom dohnali ten sklus. Vím, že to je nezdvořilé, ale přesto ho musím učinit. Máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové jiného výboru, já jsem Filip Depišo, jsem profesorem Paříži, z pařížské Sorbony a jsem uh, tajemníkem asociace. Omlouvám se, pane. Please could you ladies go, go and talk somewhere else. Dámy, můžete prosím hovořit někde jinde. Donc, euh, je suis secrétaire général d'une association. Takže vedu asociál, eh, právnickou asociaci Henri Capiton, která eh, má zastoupení v zhruba ve 30 státech světa. A s Polem Veselonem vedu tuto delegaci, on je zde přítomen, on inspiroval eh, tu, eh, ten spolek pro eh, harmonizaci afrického práva, obchodního práva. Tato iniciativa již je aktivní a Danny Lisuer ze skupiny Luret, který zastupuje firmy, občanskou společnost a podnikatelskou sféru. Paul Besselon, který je zde se mnou eh, je autorem hypotézy, že eh, evropské obchodní právo ehm, by nemělo možno být tak eh, rozštěpené vzhledem k tomu, že ehm, Evropa má společnou měnu a eurozóna E, nemůže do nekonečna prosperovat bez uniformního, bez jednotného právního rámce, to znamená stejných pravidel hry pro podniky. Tato práce předcházela Brexitu, ale nepochybně tváří v tvář otřesu, který představuje Brexit, si můžeme klást otázku, zda projekt Evropského kodexu obchodního práva by nemohl znovu oživit eh, evropské, evropské sjednocování, evropský sen. Práce, kterou eh, odvádí eh, spolek eh, Asociace Andry Kapitanty, je syntetickou prací, vycházející z aký komunitér v mnoha oblastech. A tato práce vyhodnocování, vytváření určitého syntetizujícího inventáře ve 12 hlavních tématech, to je tržní právo, právo elektronického obchodu, o právo společností, právo pojišťovací, právo um, exekuční, právo pro společnosti v potížích, bankovní právo, pojišťovací právo, právo finančních trhů, um, právo duševního vlastnictví, právo fiskální a sociální. A Eh, tato práce se odehrá v kontextu německých také a ve spolupráci s německými a italskými právníky. K jakým hlavním výstupům a závěrům vedly eh, závěry této práce, kterou podpořil i Valery Žiskár d'Estaing, bývalý prezident. Je to práce, která byla předložena také do angličtiny, francouzštiny. A řeknu to zjednodušeně. Z hlediska formy, tak um, ten sentiment je takový, že obchodní právo v Evropě um, trpí a trpělo až dosud uh, nedostatkem přístupnosti a srozumitelnosti. Což je také v důsledku um, rozštěpení kompetencí mezi členskými státy a Unii a důsledku principu subsidiarity a přiměřenosti. Tento princip eh, subsidiarity a přiměřenosti a to, to, tento rozštěp od, z odpovědností mezi členskými státy a institucemi má dopady, eh, která, které brání uniformizaci eh, práva v Evropě. Pokud je o věcnou stránku věci, tak 14 pra, právníků, kteří pracovali na tomto výčtu, konstatovali v určitých oblastech eh, určité známky regresu, eh, určité kroky eh, zpátky po podpisu římské smlouvy. Zůstává tento projekt stále nedokončen a i když máme jednotnou měnu, tak to nebylo provázeno vytvářením skutečně uniformního prostředí pro fungování podniků. Evropské aký je teď, se teď omezuje na oblasti, které spadá do sdílené působnosti mezi státy a institucemi. To aký je velmi rozsáhlé, což velmi dobře víme. V oblasti jako je například e, soutěž, kde je to právo výhradní, exkluzivní v, v Evropské unii. A e, je tu určitý pocit, určitá tendence Evropské unie zabývat se určitými významnými partikulárními otázkami a tématy, které se e, však e, týkají důležitých otázek, které se stále vrací, jako například prudenční opatření pro banky, e, otázka dozoru, tržního dozoru, corporate governments, boj s podvody. Ale navzdory tomu ta tendence držet se pouze některých dílčích témat a opakovaně se k ním vracet, to může podporovat jak některé eurofobní eh, téze toho, že je to právo odjenut, eh, právo, které je spíše finanční než skutečně obchodní. A s několika eh, výjimkami práva elektronického obchodu, práva, právo soutěžní, eh, právo průmyslového vlastnictví se je eh, se zdá, že se nedostatečně právo zabývá eh, každodenními ehm, situacemi a podmínkami, v nichž fungují podniky. Je tu jednak banky, pojišťovnicí finanční trhy, to je jeden pol, a dále druhý pol spotřebitele. Ale mezi těmito poly eh, nevnímají eh, firmy své právo jako dostatečně eh, ošetřené v rámci, ehm, ani v rámci eurozóny. Budování kodexu obchodního práva je tudíž projekt, který, na které, který stále zbývá ještě naplnit skutečným obsahem, na čem se shodli němečtí, eh, italští, francouzští právníci. Nyní některé perspektivy. První taková perspektiva je položit si otázku, zda nestojí za to znovu um, nastartovat, znovu oživit některé důležité evropské projekty, například eh, návrh Evropské obchodní společnosti eh, soukromé aby eh, existovalo nejenom mezinárodní eh, právo soukromé, ale, ale skutečně evropské. Aby existovala skutečná právní jistota v této oblasti. A dále ehm, mít určité eh, zabránit tomu překrývání národního práva soutěžního a evropského je trochu zvláštní, že evropské obchodní společnosti mezi sebou eh, obchodují s obchodní měnou, ale řídí se právy, které jsou do značné míry stále ještě rozštěpené a roztřištěné. A takže drtivá většina členských států Evropské unie mají eh, eh, kontinentální právo a možná, že takový eh, kodex by eh, měl eh, být i strukturou budoucího světa obchodu. Ehm, je tu několik podnětů k diskuzi. Zda bychom neměli více učinit konstrukci tohoto evropského obchodní práva čitelnější tím, že bychom ho konsolidovali do určitého kodexu, například firemního práva, do určitých didaktických a tematických oblastí, čím bychom eh, schromáždili a klasifikovali směrnice, příslušné směrnice a nařízení do určitých eh, oblastí a eh, tím pádem by mohly, mohla vzniknout určitá kompilace aky komunitér, která by zpřístupnila toto aky občanům, která by usnadnila občanům, aby považovali to právo více za své eh, a nikoliv za něco externího, co přichází z vnějšku. Dále je tu další eh, potenciální hypotéza, o které můžeme snít nebo uvažovat, eh, a to zda by bychom mohli využít toho precedentu například afrického kontinentu, aby evropské, eh, země Evropské unie, státy Evropské unie vytvořily určitou konzultativní eh, poradní radu pro eh, obchodní právo, aby se začalo pracovat na skutečném jednotném obchodním právu, které by bylo jakýmsi základem, základním předivem pro fungování eurozóny a obchodu v jednotné měně protože tu začíná být, začíná být čím dál těžší fungovat v jednotné měně při různých právech, protože jednotná měna jak si se nabízí k tomu a vybízí k tomu, abychom měli také e, společné právo, včetně práva obchodního a bylo by dobré za tímto účelem e, zahájit práci na kodexu, který by mohl zároveň oživit i celý evropský projekt. Děkuji. Uh, thank you very much. Já mnohokrát děkuji. chtěl by si další váš kolega vzít také slovo? Pane předsedo, děkuji tisíckrát za to, že jste nás přizval eh, na toto zasedání. Eh, nechci, nemám příliš mnoho co dodat, jen eh, pár slov k občanské společnosti. po XT řecké krizi v červenci 2015 jsme se vyslovili ve prospěch oživení předchozího závazku, který původně eh, měl eh, precedent na africkém kontinentu, eh, kdy se 17 zemí pokusilo o harmonizaci obchodního práva a pokusit se mobilizovat občanskou společnosti, občanskou společnost a učinit eh, skutečně v něčem takový, takový přelom, takovou zlomovou eh, změnu, takovou iniciativu, protože která by angažovala všechny občany. Protože co je to Evropa? I když už je to trochu překonané to říkat, tak eh, Evropa je mírem. Mír mezi našimi národy. A co je to mír? Co je to unie? Je to právo. Víte, co udělalo Německo v roce 1860. Handelgesetzburg. 40 let přes, před Bundesgesetzburg. Takže naší misí je, abychom se postarali o to, aby eh, v nadcházejících eh, letech, aby eh, všichni mladí lidé, akademici a všichni ostatní se mohli podílet na vypracování eh, obchodního práva, které bude skutečně tím pojivem, tím, eh, tím jakýmsi cementem, pojivem Evropy. Ehm, není žádný příklad jednotné měny, která by neodpovídala a nekorespondovala eh, jednotnému právu. Právě Valery Žiskár Destan s Helmutem Kolem iniciovali to, čeho jsme teď svědky, co teď máme k dispozici a On řekl, že je zapotřebí také fiskální unie, která by doplněla měnovou unii. Eh, je to muž logicky uvažující, svým vzděláním matematik. Kdo platí, eh, kdo platí daně? Jsou to obchodníci, jsou to firmy všech možných velikostí a rozsahů. Jak je možné, aby se nevyvíjeli v stejném prostředí? To jiné, bez toho nikdy, eh, bez takového prostředí nikdy nedospějeme, nedospějeme k fiskální unii. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Prezident, merci beaucoup. Je... Děkuji, pane předsedo. A já jsem chtěl jsem ze sebe jen eh, dodat takové poselství um, za vedením zejména malých podniků, a předložit takový sen, co by mohlo být každodenní realitou pro eh, evropské firmy, kdyby uh, za rovných širších pravidel, než k jakým mají přístup dnes. Protože ma- malý podnik si nemůže dovolit mít eh, celé velké týmy právníků a Eh, kteří, kteří budou obeznámeni s právními systémy eh, všech zemí eurozóny, ne, než kvůli všech 28 členských států. Takže zatím je nemožné pak využít toho širšího trhu pro malé firmy. Něco jiného jsou velké nadnárodní firmy, které jsou na to vybaveny, které mohou dělat arbitráže mezi tím a tím trhem, ale ekonomika to nejsou jen velké firmy, které jsou sice samozřejmě obrovské, ale ekonomiku tvoří celá suma malých a středních podniků. Ty tvoří to gro eh, celého předivé ekonomiky. A je, oni opravdu mají eh, zájem s tím, že tu, tu máme již tak skupinu zemí, které se pustily do obrovského eh, protofederálního projektu, kde mají společnou měnu, mají euro. A, ale e, bylo by velmi prospěšné pro všechna hospodářství euroskupiny, kdyby mohli posílit objem svého obchodu, svou produkci, e, vytvářet tvorbu pracovních míst, tvorbu bohatství. A tak říkají si znovu osvojit Evropu protože naši mladí lidé, když se účastní programu Erasmu, to, je, to byl obrovský úspěch, ale běda, když se pak vrátí do aktivního činného života, tak jejich evropský sen se končí. Mnozí z nich eh, stanou v čelech společností nebo jsou zaměstnanci a pak už eh, méně vidí to, co skutečně znamená Evropa. A prostřednictvím práva počínaje právem, které se dotýká každodenního života občanů, které vytváří bohatství a pracovní příležitosti, bychom eh, mohli eh, znovu dát nový podnět Evropě, nový podnět ekonomickému rozvoji, což by pak, doufám, umožnilo větší harmonizaci, konvergenci našich ekonomik ehm, souběžně s existencí ehm, společné měny. Jejíž eh, trvalost eh, je potřeba zajistit, zaručit. Děkuji za pozornost. Uh, thank you very much. Já vám také mnohokrát děkuji, eh, pánové, za vaši prezentaci tohoto projektu. Ono je to velice logické, to, co tady uvádíte. Když hovoříte, eh, když jste hovořili, tak jsem eh, se zamýšlel nad eh, slovy prvního předsedy dnešní Evropské komise Valtra Holsteina, který ve své knize Dokončený stát napsal, že poprvé Evropa byla sjednocena ne silou krví a železem, ale prostřední kulturní a duševní síly a duchovní síly a sice e, právem. A to je kontext, ve kterém e, nás dnes e, oslovujete. Mají poslance nějaké otázky, připomínky? Paní Hautala. Děkuji vám za vaši prezentaci. Včera jsme mimochodem měli velmi zajímavou prezentaci o důležitosti právní historie při eh, chápání eh, možností a omezení. Řeší se mluvím o mikrofon. Eh, Jaké byste řekli, že jsou hlavní překážky pro právní historii, kterou, které před sebou máme? K tomu, abychom se dobrali takovému, takového jednotného obchodního práva. Děkuji vám. Já jsem to pochopil tak, že eh, tedy je to utopie, kterou předkládáme, ale je to utopie, která má eh, rozvibrovat eh, srdce občanů, která má dát znovu Evropě určitou normativní ambici. Evropa obdržela takovéto římsko-německé germánské právo a o tom jste hovořili eh, včera, drtivá většina eh, eh, členských států, tedy pokud se naplní Brexit, budou náležet k této stejné tradici, kde je určitá sdílená kodifikace, to znamená, že didaktickým právem se zorganizované právo generálním, impersonálním, které umožňuje občanům a případně i firmám znát rozsah působnosti práva a podrobit se mu srozumitelným způsobem. A může být eh, poněkud eh, zvláštní, že eh, jednotná měna neodpovídá jednotnému obchodnímu právu a když, kdyby zítra to byla vlastně kontinent takovéhoto kontinentálního práva, a přitom by se neřešily úplně stejným způsobem výměny obchod mezi firmami, protože existují stále divergence mezi jednotlivými právy, ale je tu určité společné pojevo, společný základ, společný řád hodnot, protože přece právo je nositelem hodnot a musí sloužit i ekonomice. Eh, ale je to i určitý prvek kultury také, je to eh, něco, co eh, patří k, k té hlavní náplně, jaksi záři toho státu anebo i unie. A nemusí to být brzda tak jako to vidíme v projevech eurofobu, které se chytají eh, různých věchytek o označování a já nevím čeho, ale mohli bychom eh, z Evropy udělat skutečně takový hlavní vektor a něco, co bude spojovat eh, všechny eh, firmy. Můžeme se jistě bavit s německými a italskými kolegy, než eh, se to bude rozšiřovat o těch rozdílech, ale jsou to, myslím, rozdíly, které jsou překonatelné a které se dají řešit a kodifikovat. A v Africe se to podařilo. V Africe dnes každý odkazuje na to právo OADA, které je základem pro účetnictví, pro řešení firm v potížích, eh, pro eh, záruky půjček a tak dále. Takže já myslím, že tady je skutečná korelace a předkládám to vaší pozornosti. Já tady mám ještě dva řečníky a bohužel musíme eh, velice stručně, protože máme půl hodiny spoždění pan Lebreton. Merci, monsieur le président. Je voulais remercier l'association Henri Chci poděkovat eh, společnosti Henri Capitant za eh, to, že se dostavili kolegovi Depišu. Jeho eh, perspektiva byla velice zajímavá. To znamená to, že máme jednotnou měnu, že z toho logicky vychází, že by měl vzniknout jednotný evropský kodex. Je to legitimní názor, a já si cením eh, toho nadšení, s nímž profesor Detišo hájí svůj postoj. Já samozřejmě chci jenom být důkazem toho, že existují názory různé, eh, i názory eh, odlišné, protože on by možná řekl, že já jsem eurofob, já jsem suverenista. Tak to, rád, tak, to, tak to vidím já. Nechci tady teď rozjíždět nějakou velkou polem, polemiku, ale myslím, že pan Depišo se mílí Eh, ve svém názoru, když si myslí, že eh, Evropa nečekají stále hlubší integraci, eh, že chce znovu oživit evropský sen. Já myslím, že to tak není. Evropský lid nechce Evropu příliš integrovanou. Chtějí Evropu rozmanitou jinou. A e, možná, že právo ohada v Africe vyhovuje Afričanům, ale ne, nemusí vyhovovat, ne, tak stejný model nemusí vyhovovat Evrop, Evropanům. E, možná vy si myslíte, že Brexit vám e, v tomhle pomůže, já jsem ale šokovan. Britové se rozhodli, e, musíme teď lépe naslouchat lidem, ne aby nás to vedlo k ještě větší e, integraci. Uh, we have really uh, very, uh, we are short. Opravdu eh, nemám moc času, eh, tak pan Děkuji vám jen velmi, velmi rychle, abych um, mohl zareagovat na to, co řekl pan uh, uh, Le Breton. Le Breton. Uh, já konec konců znám pana profesora z dob, kdy jsem sám studoval, takže Eh, ze stejné eh, fakulty, takže jenom abych odpověděl panu Lebretomovi. Já ten takzvaný suverenismus chápu, vy jste také právník. A eh, jak by naše právo vzniklo bez, říckého, bez římského práva, naše francouzské právo? A bez historie Řecka v Evropě? nemůžeme vidět jenom ten náš malý dvoreček. Z toho vyplývají problémy i z hlediska dějin práva. Když se na to podíváme, tak to nedává smysl. A vy víte, eh, do jaké míry je důležité vědět o historii, protože bez toho nemůžeme pochopit současnost. Takže haj čistě francouzské právo, no to, bez jeho zasazení do celoevropského kontextu a pokračovat tom, přitom je jasné, že toto společné právo umožnilo demokracii, aby se dále rozvíjela. To je něco, co nemůžeme přehlížet. A jinak eh, také se mi líbí eh, váš entuziasmus. Sdílím eh, evropský sen s, a je to i součást mé osobní historie. Ale jen takový drobný otazník. Myslíte si, že jsme tady skutečně v tom optimálním prostoru pro hájení evropského práva? Tady hovořím trošku pro domo, eh, ale eh, přece eh, co před, hájíme stále více členské státy samotné a Francie mezi nimi a mezi, to je pouze příklad. Francie vnímá Brusel jako spíš určitý prostor, určité kolbiště, prostor k určitému boji. A tudíž já se chci zeptat, zda to, co vy představujete, není tak trošku blokováno tou stávající logikou eh, státního budování Evropy, eh, mezivládního, velmi úzkého. Bohužel už nemáme čas. Eh. Já se omlouvám. stejně jako pan Earl Leberton, eh, když tady hovoří o svrchovanosti, hovoří o svrchovanosti národního státu nebo svrchovanosti Evropské unie. To by také měl a, eh, specifikovat. Paní, vy jste se taky hlasila slovo? Monsieur Durand m'a piqué les mots de la bouche. A pan Durand mi skutečně eh, vzal slova z úst. Já musím říci, že eh, prodáváme v celé Evropě, tedy když jsem prodávala ještě, když jsem, eh, ale nemají hold všichni naše zákazníky stejná, jste úplně stejné shodné právo. Já jsem také součástí občanské společnosti a myslím, že tady je eh, určitá, určité zkreslení mezi eh, námi, obyčejnými lidmi v obchodě, mezi vámi, kteří to vidíte z určitého hlediska. A nemůžeme prodávat, tedy můžeme někomu prodat nějakému uh, angličanovi, um, to neznamená, že on to odmítne, když podle francouzského práva je to naprosto v pořádku. Je to komplikované. Když ještě nebylo euro, tak se platilo těmi takzvanými eurošeky, pak se nám řeklo, že to nejsou peníze. Takže samozřejmě, že pro právo pro fungování Evropy, i když jsme e, suverenisté, tak potřebujeme společné právo, e, musí e, existovat e, kolektivní principy, kolektivní eh, postupy. Ty musí být e, shodné, podobné. Ať už jsme suverenisté nebo ne, to je jiný problém, to je jiná otázka ale musíme mít společnou regulaci. To je klíčové pro západní svět, o tom musíme mluvit. Thank you very much. Uh, I think that we... Děkuji vám. A skutečně tady jediný byl ten rozdíl mezi kontinentálním právem římsk, římským a britským musí... I think that... Tak já myslím, že eh, naši vážení hosté eh, zvláštnímu debatu. Jsem si jistý, že v této debatě budeme eh, pokračovat ještě v jiném čase a místě. Když eh, jsme to věnovali velice málo času, tak eh, určitě to nebylo naposledy, co jsme hovořili o tomto evropském snu, o kterém hovoříte vy naposledy. Děkuji vám za přítomnost. Děkuji.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 Milí kolegové, musíme pokračovat. colleagues, dear... Milí kolegové, vážení hosté, milí účastníci nadcházejícího slyšení. V tuto chvíli se vrháme na téma, které má co dočinit s posuzováním stíhání trestných činů spáchaných organizací Daesh vůči ženám a dívkám před mezinárodními soudy z hlediska mezinárodního práva veřejného. Uh, a já v tuto chvíli mohu na našem eh, slyšení přivítat všechny, kteří jsou tady s námi. Toto slyšení organizujeme společně s výborem FEM pro práva žen a v tuto chvíli je pravda, že budeme hovořit o velmi zásadním tématu, které má zásadní implikace také v oblasti humanitární. To znamená, že jde o mezinárodní právo veřejné, které má ze své perspektivy posuzovat trestné činy spáchané organizací Daesh a Al-Sham, který je také znám pod jménem ISIS. Jde tedy o činy páchané na civilním obyvatelstvu a nezletilých. Chci se zeptat, zda je někdo proti tomu, aby se toto slyšení eh, nahrávalo a natáčel samozřejmě. Tady jde hlavně o stíhání trestných činů páchaných hlavně na ženách a dívkách. A i z toho důvodu jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat s výborem FEM. Proto bych eh, rád a srdečně přivítal svého kolegu Joao Pimenta Lopeze, který je místo předsedou výboru FEM a jsem velmi rád, že je také spolupředsedajícím tohoto slyšení. Toto slyšení samozřejmě se týká i záležitostí jiných výborů, jako je Libe a dalších, a proto tady máme i předsedy těchto eh, výborů. Doufám, že tedy to slyšení bude plodné a zajímavé úplně pro všechny. A ještě nakonec bych rád přivítal tady delegaci reprezentantů z jezícké menšiny z regionu Sinjar, kteří jsou dnes na návštěvě v Evropském parlamentu a chtěli se našeho slyšení účastnit. Takže je zde vítám a v tuto chvíli už nechci zržovat a hned dávám slovo panu Joao Pimentu Lopesovi. Máte slovo. <clears throat> Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, milí hosté, milé kolegyně, milí kolegové. Stejně tak, jako řekl pan předseda, si myslím, že v tuto chvíli už můžeme hned jménem našimi výbory začít toto slyšení. A výborem FEM bych také velmi rád poděkoval za spolupráci, která existuje mezi našimi výbory. Není to poprvé, co spolupracujeme, už jsme spolupracovali v minulosti, stejně tak, jak jsme spolupracovali i s jinými výbory na záležitosti či tématech, které se nás úzce eh, týkají a šlo o témata podobná jako například toto. To znamená, my jsme i s vaším výborem v minulém roce pořádali podobnou eh, aktivitu týkající se právě postavení žen ve válečných ozbrojených konfliktech. A já si v tuto chvíli myslím, že jde o téma které nám dává také tu příležitost hovořit o mezinárodním kontextu radikalizace. Protože v tuto chvíli je to skutečnost, tato radikalizace ne pouze na Blízkém a Středním východě, ale také v severní Africe. To znamená, že nejde pouze o islámský stát a Daesh, ale jde také o, na, o další e, ozbrojené síly jako Al-Musra a, a Al-Qaida. E, Kromě toho je třeba vnímat ten mezinárodní kontext, protože se nás právě v tuto chvíli, v této situace opravdu velmi eh, dotýká. Hovořili jsme o tom velmi intenzivně v minulosti, hlavně v tom posledním roce v souvislosti s uprchlickou krizí, která vedla i k velké humanitární krizi. Já samozřejmě v tuto chvíli jsem velmi zvědavý na to, co si budeme moci vyslechnout v následujících minutách, protože No, v tuto chvíli jsem opravdu velmi zvědavý. Jsem zvědavý na to, jakým způsobem lze uchopit toto tak komplikované téma právě těchto zločinných trestných činů, které jsou páchány na ženách a i dětech. A proto je velmi zajímavé to téma, jakým způsobem tady může do této hry vstoupit mezinárodní právo veřejné, jakým způsobem se může také eh, toto právo eh, Mm, dostat či účastnit, či snižovat, redukovat právě radikalizace, které v tuto chvíli dochází. A eh, vede nás to také samozřejmě k té otázce, jakým způsobem tyto radikální eh, proudy oslabovat. A proto v tuto chvíli už to nechci protahovat, protože jsem opravdu zvědavý na to, co přijde. Takže dávám opět eh, slovo panu předsedovi a poté se těším na slyšení. Děkuji. A v tuto chvíli dáme slovo panu Žeromovi Dejím, který pracuje pro Ženevskou akademii, která se zabývá otázkou humanitárního práva a ochranou lidských práv. Eh, pan kolega pracoval také jako senior lawyer eh, u speciálního tribunálu pro Libanon. Takže prosím, máte 15 minut, kolego. Dámy a pánové, poslance poslankyně. Dovolte mi vám poděkovat eh, za toto pozvání, které mě ctí. Se uh, smutkem a pocitem bezmoci si dnes beru slovo, protože stojíme tváří tvář hrozným eh, eh, činům proti ženám a dívkám, zejména na Středním východě, v Syrii, v Jemenu a v některých oblastech Afriky, v Libii a v Nigerii, kde vládne Daesh a další skupiny, které jsou s ním spojené ten pocit bezmoci je vůči ne, eh, nedostatku kapacity mezinárodního společenství a zejména Evropy eh, hájit eh, ucelenou politickou strategii tváří tvář tomuto barbarství a um, také zvládnout následky mezi nimi i migračního charakteru. Proto tady chci naznačit určitá řešení, která by uh, mohly ulehčit život těm, kteří trpí nejvíc, to znamená ženy a dívky. Chci tady nastínit um, instituční rámec, uh, v kterém by měla být hledána řešení na mezinárodní úrovni a nechám na dalších přispěvatelích, aby řešili podrobněji některé uh, problémy, které vyvolává ochrana žena dívek v době války, protože znají toto téma lépe než já. Začnu tím, že položím dvě otázky, které jsou spolu se souvisí. Uh, jednak mi připadí důležité k tomu, abych definoval rámec celého svého příspěvku proč eh, by eh, stíhání zločinu proti Daeši eh, měly představovat prioritu zejména ve vztahu k ženám a dívkám. Je to proto, že tyto násilnosti páchané samozřejmě jsou proti všem, kdo nezdílejí ideologii bez ohledu na pohlaví, věk či náboženské přesvědčení, ať už jsou to staří či mladí muži a ženy, ale Eh, je důležité si uvědomovat, že eh, je tu, eh, že obzážené a dívky jsou obětmi tohoto násilí. Je to totiž velká zranitelnost jejich, která není zatím zata v potaz mezinárodním systémem. I když bylo dosaženo určitého pokroku od doby, kdy trestní tribunál pro Jugoslávii a Rwandu uznali, že sexuální násilí může představovat válečný zločin a zločin proti lidskosti a pak byl přijat také statut Mezinárodního trestního tribu, soudu, soudu proti mezinárodnímu násilí. Dále, při veškerém úsilí eh, justice eh, vyplynulo pět eh, základních priorit. Snažit se stíhat veškeré formy násilí, včetně sexuálních, proti Eh, těmto kategoriím jedinců. Dále mm, mít politiky vyšetřování a eh, stíhání a mít eh, k tomu náležitě uspůsobené postupy. Dále ochranné a psychologické podpůrné opatření obětí. Za čtvrté, mít také formy, určité formy odškodnění, které vezmou v potaz specificitu těchto násilností a dále zajistit nábor kvalifikovaného personálu za tímto účelem. Druhá otázka, již jsem se eh, zabýval při přípravě eh, na toto zasedání, je, proč se zajímáme pouze o Daesh. Eh, nepomíjíme ani další skupiny, jako je Al-Qaida, Fronta al-Nosra nebo Boko Haram, anebo i síly syrského režimu i ty mohou páchat eh, válečné eh, nebo masové zločiny. Pokud je jakýkoliv eh, zločin nepotrestán, tak brání a blokuje jakékoliv pokusy o smíření. A před, přesto musím říci, že Především jsou eh, tady vypichovány zločiny, eh, již se dopouští eh, Daesh, protože je tu snaha teď oslabit tuto organizaci, která je jednoznačně teroristická. Je tu ta známá rezoluce 2249 z roku 2015, která byla jednomyslně přijata. Již žádá, již jsou žádány členské státy, aby zastavili zločiny spáchané Daešem a stíhali je, ať už byly na syrském nebo e, iráckém území. Kromě toho je tu také otázka selektivity. Jak víme, tak e, dochází k jednání pouze jen v některým zemím e, v, za některých podmínek a um, politici často ignorují řadu dalších situací, které by si přitom rovněž zasloužili, aby se dostali před eh, Mezinárodní trestní tribunál. Ovšem eh, politický realismus nás někdy nutí pracovat eh, s nedokonalostí mezinárodního justičního systému při stávající politické rovnováze. Lepší by bylo úsilí nekompletní než vůbec žádné. A konec konců chci ještě zdůraznit, že v rámci mm, mezinárodního charakteru organizací, jako je Daesh, hrozba, kterou představuje pro všechny státy, ospravedlňuje koordinované justiční úsilí. E, nyní po těchto předběžných poznámkách se mohu dostat k samotnému meritu věci. Co může mezinárodní a co by mělo evropské mezinárodní společenství e, dělat v zájmu lepšího a efektivnějšího boje proti zločinům Daeše, zejména proti ženám a dívkám. Vycházím z následujících konstatování. Národní eh, judikatury někdy nejsou schopny jednat ehm, nestraně a nezávisle v okolnost, za okolností eh, války, kdy je jejich území kontrolováno teroristickými organizacemi, ať už je to přímo v Iráku, Libii, Syrii, Jemenu nebo někde jinde. A v tomto kontextu Eh, Mezinárodní trestní soud se řeš, zdá být přirozeným ideálním řešením, neboť má eh, univerzální eh, a permanentní radu, která může být aktivována kdykoliv za jakýchkoliv okolností. Samozřejmě při, při případě hrozeb a Daesh představuje takovou hrozbu. Kromě toho Takovýto mezinárodní eh, tribunál funguje už několik let a má k dispozici veškerou potřebnou infrastrukturu, řeší sexuální zločiny, válečné zločiny a eh, zločiny proti lidskosti, eh, včetně například znásilňování, sex, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucená sterilizace a další formy sexuálního násilí srovnatelného rozsahu. A je možné také vyslechnout svědectví eh, před tímto soudem. V roce 2014 eh, eh, kancelář státního zástupce vznikla a pustila se do, na základě principu subsidiarity k tomu, aby byly získány veškeré možné, veškerý možný důkazní materiál potřebný k obvinění a odsouzení a to zejména pokud jde o násilí proti dívkám a ženám. Toto řešení ovšem eh, je provázeno několika úskalími, politickým, institučním a justičním a proto musíme někdy využívat jiná řešení. Podívejme se teď na tato úskalí. Nejprve politické úskalí. Víme, že eh, působnost eh, tohoto dvora vychází z určité, má vztah k určité situaci abychom využili tedy žargon z článku 13. statutu. Ehm, to znamená, v podstatě funguje ehm, na části nebo celém území ehm, určitého eh, státu, kde bylo dopouštěno, kde došlo k těmto zločinům, ale eh, bohužel kromě eh, Nigérie ani jeden ze států, kde Daesh funguje nebo kde má velkou kontrolu, neratifikoval statut Eh, tohoto tribunálu. tribunálu. a proto každá eh, individuální situace musí, eh, musí být předkládána soudu zvlášť na základě kapitoly 7 charty OSN. A z toho vyplývají někdy určité delikátní otázky, kdy stíháme vlastně nadnárodní společnost které, která funguje a provádí své zločiny v několika mm, členských státech. Eh, již nyní je tribunál zavalen eh, prací, a, protože řeší další situace, eh, například v Gruzii, Libii, Mali, Ugandě, ehm, Demokratické republiky Kongo a v Sudánu. Když to srovnám, tak například ehm, trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii Ehm, musel, strávil 20 let tím, než vyrožil, vy, vyřešil relativně jednoduchou situaci oproti těm, které jsem teď vyčíslil. Lze si představit, že Mezinárodní um, trestní soud za uh, situaci, která je daleko komplexnější, může provádět, uh, odvádět skutečně uh, práci důstojnou svého jména za krátkou dobu, uh, když je to ještě dodatečná, eh, dodatečná práce, stíhání eh, těchto eh, zločinů jednotlivě, protože je došlo k jejich spáchání na mnoha kontinentech. Musíme chápat dohloubky, dohloubky, jak tento tribunál funguje a měli bychom uvažovat o delokalizaci jeho aktivit do for v jiných a justičních a soudů v jiných zemích. Čili ta strategie, že dáváme stále více zodpovědnosti Mezinárodnímu um, tribunálu, ta um, může vést k tomu, že bude odsouzen k neúspěchu. Um, protože um, e, situace je pak taková, že pouze nejvyšší um, je poté vlastně podroben rozhodnutí pouze těm nejvyšším představitelům a e, v případě uskupení teroristických skupin, kde jsou velmi nejasné hierarchie, je těžké identifikovat, kdo je vlastně v čele. Ehm, já nepopírám úsilí, eh, které musí vynaložit eh, tento soud, aby účinněji řešil zločiny, které spadají do jeho, do jeho kompetence. Ovšem, bohužel, ať bude jeho úsilí jakkoliv rozsáhlé a intenzivní, neřeší eh, to ten instituční deficit, před nímž v současné době stojí. A třetí problém eh, justičního eh, charakteru, právního charakteru je, že organizace jako Daesh ehm, páchá aktivity, které jsou zároveň zločinnými, zloči, válečnými zločiny a zločiny eh, pro, proti lidskosti. Ale často v kontextech, které jsou jiné než v klasickém kontextu válečných zločinů, jako je třeba v Belgii nebo jinde. A to nespadá pouze eh, pak do eh, tohoto kontextu, protože v některých zemích to může spadat eh, a snadno být řešeno národními soudními systémy, v jiných zemích ne. Bylo by žádoucí, aby tyto teroristické činy, které jsou takovou typickou značkou dáše, nezůstaly nepotrestány. A aby zároveň spadaly i pod mezinárodní jurisdikci. Takže řešením není to, abychom se neustále obraceli na Mezinárodní trestní tribunál, ale abychom vytvořili ad hoc tribunál. Již opustme eh, myšlenku, že to může vzniknout i na základě eh, dohod mezi OSN a státy, na jejich území eh, provádí Daesh svou činnost jak to bylo v případech eh, hybridních eh, soudů, jakož například pro Sierra Leone nebo eh, Kambodžu. To je těžké v případě režimu třeba Bašara al-Asada. Protože kdy, v případě, že by se k tomu museli připojit všechny dotčené státy, to by pak nebyla vůbec žádná záruka, že to někdy dospěje ke konci. V tomto kontextu si lze spíše představit utvoření a založení ehm, na základě kapitoly 7 Charty OSN Eh, kdy jeho kompetence by se rozšířilo na hlavní eh, území dobytá Daeshem, včetně Iráku a Syrii, a byla by celou škálu všech zločinů, které páchá tato organizace, včetně těch, kterých se dopouští proti ženám a dětí, a eh, aktu terorismu v době míru. Měla by mít nadnárodní trans, dimenzi a k dispozici všechny prostředky, které potřebuje k řízení Um, soudu uh, v případě uh, a zejména ve vztahu k těmto sexuálním zločinům. A um, když vezmeme v potaz uh, zkušenosti předchozích eh, ad hoc eh, tribunálu, tak musíme eh, samozřejmě jmenovat také soudce a posílit pravomoci soudců v průběhu procesu, což by mohlo, jeho náklady by mohly být nižší pro tím, že eh, například bude jen omezený počet jmeno, soudců jmenován na stálo, eh, ostatní budou sloužit dočasně anebo podle vývoje eh, pracovní zátěže. Když jsem pracoval o, u mimořádného tribunálu pro Libanon, tak tam ehm, vznikla iniciativa přípravu statutu, který by byl stálý tedy pro terorismus, který by představoval určitou ideální eh, instituci. Tehdy eh, se to nesetkalo s příliš velkou pozorností členských států, kteří nebyli nakloněni tomu, aby jednali v této eh, oblasti, ale v dnešní době by to mohl být zajímavý základ, zajímavé východisko v situaci, kde Evropská unie chce, by chtěla podpořit boj s Daeshem nebo dalšími teroristickými organizacemi, které ohrozí stabilitu Středního východu, Afriky a tím pádem v důsledku i Evropy. Já doufám, že jsem tím teď otevřel eh, několik podnětných bodů k diskuzi o problémech, které provází stíhání zločinů, jichž se dopouští Daesh, zejména proti ženám a dívkám a děkuji vám tímto za pozornost. Děkuji vám, pane, děkuji vám za velmi zajímavou prezentaci. A v tuto chvíli nás čeká prezentace kolega, kolegy Campbell, která pracuje na projektu s názvem Gender spravedlnosti, The Gender of Justice a zabývá se konkrétně tématem týkajícím se stíhání sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech má také eh, co říct eh, k tomu, co jsme se naučili ze všech procesů, které se odehrály před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslavii. Tak, kolegyně, máte slovo. Ano, já budu hovořit o různých perspektivách mezinárodního práva veřejného. Tento projekt se zaměřuje jak na Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Eh, stejně tak tedy na ty témata, která zde byla zmíněna, to znamená ty, ta další soudní řízení na národní úrovni. Takže co jsme se naučili z toho, co se odehrálo u trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Takže my víme, že v tuto chvíli už potřebujeme osvědčené postupy a praktiky právě pro případy stíhání sexuální násilí. A potřebujeme také udělat všechno pro to, abychom byli schopni v podstatě propojit ty eh, poválečné eh, trestné procesy s s mezinárodním právem eh, veřejným. Takže co všechno musíme udělat pro to, abychom podstatě vycházeli nebo vy, tvořili takové osvědčené praktiky. E, s tím je spojeno pět základních problémů. To znamená, pokud bychom chtěli vytvořit něco jako soubor osvědčených eh, praktik, tak samozřejmě potřebujeme využívat eh, možnosti a potenciál vyšetřovací na mezinárodní a na národní úrovni. Co jsme se naučili od trestního tribunálu pro bývalou eh, Jugoslavy? I když jsme věděli, že vyšetřovací eh, výbor, který vlastně začal fungovat jako první, měl určité omezené kompetence, tak eh, i přes tyto omezené kompetence hrál zcela zásadní roli. A je třeba hovořit samozřejmě o těch eh, omezení, která v tuto chvíli ještě existují, jak pro tu Mezinárodní vyšetřovací komisi, tak také omezení eh, v rámci té mezinárodní jurisdikce. Nicméně je třeba je vnímat eh, také hlavně v souvislosti s těmi dopady, jaké to bude mít na ta soudní řízení a posteriory. Dále, co se týče těch eh, průkazních eh, záležitostí, tady samozřejmě v tuto chvíli existují omezení v rámci toho současného právního rámce. Je tady spousta zcela zásadních věcí, které se týkají právě zvykového trestního mezinárodního práva v souvislosti se sexuálním a genderovým násilím. A Samozřejmě existují ad hoc tribunály které se snaží vyšetřovat a stíhat právě eh, tyto hrůzné činy na základě toho současného práva. Eh, takže válečné násilí, eh, normativy, které v tuto chvíli existují a potom samozřejmě ta právní nejistota, která z tohoto nedostatečného eh, rámce vychází. Takže co se týče těch válečných eh, zločinů například, když se podíváme na genocidu, což je jeden z těch válečných zločinů, který tady nebyl zmíněn, tak je třeba Eh, si uvědomit, že gender jako takový v podstatě v rámci toho mezinárodního práva veřejného nehraje žádnou uh, roli. A je pravda, že samozřejmě tady hovoříme o zločinech proti lidstvu, které také obsahují genderové násilí. Nicméně jaksi velmi, je velmi spochybnitelné, zdali ženy jsou vlastně podle mezinárodního zvykového práva vnímány jako nějaká oddělená skupina. Eh, dále, je třeba si uvědomit, že dochází e, v podstatě k porušování e, práva neustálého v rámci válečných e, projektů. Nicméně je možné aplikovat válečné právo na některé z těch zločinů, o které nám tady jde, když se podíváme na jejich podstatu a dále poté v praxi. Tady máme velmi jaksi úzkou či velmi špatnou aplikaci eh, ustanovení válečného práva, protože samozřejmě hovoříme o mnoha eh, institucích a výborech a komisích, které vyšetřují válečné zločiny, které v tuto chvíli na to poukazují, že tady existují zcela zásadní nedostatky. Dále eh, například eh, ten předpoklad, že vlastně proto, abyste mohli eh, mm, jak si někoho odsoudit v rámci válečného konfliktu za násilí či za znásilnění, tak musí jít o systematické kontinuální znásilnění. To znamená, že to eh, samozřejmě spotřebuje, to, to, to tady vytváří velký eh, problém. To znamená, je třeba tady opravdu začít hovořit opravdu o eh, násilí, sexuálním násilí, které vychází nebo se zakládá také na genderu. Dále poté je třeba se tady podívat na ty vzorce ilegality, které tady v tuto chvíli existují. To znamená, je velmi, velmi důležité se podívat, na základě jakých vzorců k tomuto násilí v rámci válečných zločinů dochází. Právě proto hovořím o tom, jak je důležité eh, propojovat právě genderové násilí v rámci válečných eh, konfliktů s dalším genderovým násilím, ke kterému dochází. To znamená, je tady opravdu velmi důležité najít ten celkový rámec, tu strukturu, ten vzorec toho genderového a sexuálního násilí, ke kterému dochází. Protože aniž bychom se drželi takového to přístupu, tak bude velmi těžké v podstatě vůbec nějakým způsobem charakterizovat, kategorizovat eh, ta, to násilí a ty trestné zločiny, ke kterým eh, dochází. To znamená, je třeba najít tu vazbu mezi těmi pachateli a mezi těmi politickými strukturami, které v té zemi existují nebo ke kterým tito pachatelé patří. Je také zcela nezbytné, abychom uznali, a říkal to už můj kolega, že existují samozřejmě i jiné skupiny obětí eh, těchto zločinů a také další skupiny eh, pachatelů, což samozřejmě nejde proti, jak se tomu eh, té zásadě vyšetřování, ale je to pouze další argument, který podporuje tu nutnost aplikace mezinárodního práva veřejného a snahy ochrany univerzálních eh, hodnot. Dále eh, čtvrtou výzvou jsou genderové stereotypy a, a v podstatě nevhodné vnímání, což opět charakterizuje velmi mnoho eh, současných soudních eh, systémů. To znamená, hovoříme tady o předsudcích. Eh, to znamená, že velmi často se hovoří o tom, že takovéto sexuální násilí lze soudit pouze pokud je součástí toho samotného, jak si toho systematického válečného plánu. Například Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii byl důkazem toho, že takovéto prokazování není vůbec nezbytné. A proto je třeba jednat takovým eh, to způsobem abychom i občanskou společnost utvrdili v tom, že tyto zločiny mohou být stíhány i bez, takovéto, i bez takového toho předpokladu. A dále potom samozřejmě eh, překážky institucionálního eh, rázu, jako například eh, nedostatečné genderové kompetence, nedostatečná expertíza týkající se právě genderového násilí, nedostatek leadershipu, špatné nebo špatné metody stíhání či nedostatečná implementace právě eh, takovýchto principů v průběhu soudních procesů. Dále máme tady další soubor klíčových výzev. Je zcela zásadní propojit eh, mezinárodní trestní eh, spravedlnost a poválečné procesy, protože to eh, v podstatě u toho prvního prvku, ve chvíli, kdy hovoříme o mezinárodním trestním stíhání, tak to může fungovat pouze právě v, toto, v této propojenosti. To znamená, jakým eh, způsobem v podstatě to, co se rozhodne na té mezinárodní úrovni, může být, nebo jak zajistit, aby toto rozhodnutí měli, mělo potom dopad na soudní řízení v poválečné době. Tady jsme se opět naučili velmi mnoho od Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. To znamená, je třeba propojovat ty iniciativy, které, ke kterým dochází na mezinárodní úrovni s těmi poválečnými procesy, které se odehrávají na národní úrovni po válce protože je si třeba uvědomit, že vždy můžeme stíhat pouze omezený počet lidí. Nikdy se vám nepodaří stíhat všechny, jak přímé, tak E, tak nepřímé pachatele. A to je v podstatě něco, co je třeba si uvědomit. K takovému to v podstatě kompletnímu fouzovká uvozovkách stíhání může docházet pouze na národní úrovni. Takže říkám, proto je zcela zásadní propojení e, mezinárodní úrovně s národní úrovní. Mezinárodní eh, tribunál pro bývalou Jugoslávii byl velmi často kritizován za to, že vlastně není dostatečně propojen s tou národní úrovní. Nicméně ta, k té změně došlo eh, a ta změna byla zcela zásadní. To znamená, že vidíme, jak je zcela zásadní tato propojenost a tato souvislost. A nakonec, a to je možná asi úplně to nejdůležitější, ve chvíli, kdy říkáte, že stíháte genderové a sexuální násilí, no tak musíte spolupracovat eh, s ženami nebo s, musíte v podstatě pracovat na eh, posilování posilování politik, které bojují proti sexuálnímu násilí a které bojují proti genderové diskriminaci, protože jinak to v podstatě nebude mít žádný dopad. Chci říci, že ano, že u takových eh, zločinů mezinárodní tribunály mají pouze omezenou eh, roli a právě proto musí, musí být propojeny s národní úrovní, protože je to zcela zásadní. To znamená, jak říkám, je třeba opravdu úzce spolupracovat se všemi obětmi a je třeba si uvědomovat, v jakém eh, obecném kontextu k těmto zločinům docházelo. To znamená, je třeba se tady podívat samozřejmě i na Eh, trestně právní, občanskoprávní eh, zodpovědnost. Mm, víme samozřejmě, že dopady právě eh, války v Jugoslavii byly zcela hrozivé. A proto to klíčové u této výzvy je, jakým způsobem v podstatě tyto strategie v podstatě zapracovat do toho soudního systému tak, aby měly dopad na trestně právní a občanskoprávní stíhání. To znamená, jakým způsobem ovlivnit tu národní eh, jurisdikci. To znamená, je třeba opravdu vytvářet eh, nové eh, mechanismy stíhání, verifikace a, a revize. A opět říkám, podívat se a nezapomínat na trestně právně občanskou právní odpovědnost. Samozřejmě tady ty strategie jsou zcela zásadní a opět opakuji, jak na národní, tak mezinárodní eh, úrovni. Je třeba se podívat na eh, metody obhajoby, je třeba podívat se také na společenský a hlavně na společenskou a sociální podporu eh, pro oběti. A právě proto potřebujeme duální strategie pro tuto odpovědnost. To znamená, že na jedné straně musíme vytvořit příležitost, příslušný adekvátní právní rámec pro takovéto stíhání. Ale na druhé straně také potřebujeme základní principy pro tento eh, rámec, ve kterém mají fungovat poválečné procesy, které se právě budou eh, eh, zakládat na té trestně právní i občanskoprávní odpovědnosti. A v těch posledních dvou sekcích bych eh, ráda pouze eh, nastínila, jaké jsou ty základní, nebo by měly být základní prvky této nové strategie. To znamená, všechny tyto nové právní rámce se musí vycházet hlavně ze, z těchto klíčových sedmi eh, prvků, které právě zmíním. Takže v první, eh, za prvé, je třeba zcela jasně definovat eh, zločin, je třeba také definovat různé druhy odpovědnosti a také průkazních standardů. Za druhé, je třeba opravdu se podívat na, na to, aby všechna, všechny obvinění a obžaloby byly zcela exaktní, precizní a je také se třeba podívat na množství eh, obětí, které eh, tento jednotlivý eh, zločin měl. Další aspekt, na který jsem chtěla upozornit, je rozhodně rovný přístup ke spravedlnosti, jak pro ženy, tak pro muže. Druhým aspektem této duální strategie je právě ten princip těch eh, poválečných eh, soudů. A tady eh, říkám, tady u těchto soudů je třeba počítat právě s ženami a je třeba počítat s tím, že se budou moci angažovat a účastnit všech těchto procesů pouze, pokud budou existovat dobré a konkrétní politiky, které budou podporovat ženy a genderovou rodnost dále. Je třeba se podívat, kde existují ta právní vákua na národní úrovni, jak v, eh, v občanskoprávním, tak v trestním eh, zákonníku, což je velmi, velmi zásadní. Třetím aspektem je podívat se na ty implementační mechanismy a na zúčastněné strany. Jakým eh, způsobem je toto stíhání vůbec kontrolováno, jakým způsobem eh, lze si ověřit, že opravdu eh, se týká všech obětí, eh, všech pachatelů. A potom samozřejmě psychologická podpora, ekonomická podpora, řádná obhajoba. To je něco, co je naprosto klíčové, protože bez takovéto duální strategie bychom tady měli prostě jenom nějaké mezinárodní stíhání ve váku bez propojenosti na skutečný život. To znamená, že by to nemělo dopad na žádné, eh, na ty skutečné lidi in situ. Thank you very much. Já mnohokrát děkuji eh, za eh, váš na nejvíc zajímavý příspěvek a teď bych rád požádal profesora Cedrika Reinharta z Utrechtské univerzity, aby si vzal slovo a, vyjádřil se k odpovědnosti nestátních aktérů z hlediska mezinárodního práva. Děkuji vám za laskavé pozvání e, k přednesení této prezentace. Pan Delantin e, se zaměřil na odpovědnost e, ze eh, strany Mezinárodního eh, eh, tribunálu pro trestní právo a kolegyně také. A já se pokusím vám nastínit to, co řeknu následující. Budu se zabývat odpovědností před národními vnitrostátními soudy a potom před soudy přihlížejících států. To vás zase bude zajímat. A potom se budu zabývat otázkou kompenzací eh, přestupkové a také otázkou eh, správních postihů proti eh, podporovatelům ISu a pokud to bude možné otázkou odpovědnosti státu, protože státy možná budou také odpovědné v souvislosti za to, co, jak se tam porušovalo právo. Ale nejdříve řeknu něco k té první odrážce, kterou tam vidíme. A sice, jestli mezinárodní eh, eh, humanitární právo nebo eh, právo válečné se týká těchto ozbrojených nestátních skupin. A to je zatím irrelevantní otázka a já teď k tomu něco řeknu. Čili první otázka. Jsou ozbrojené skupiny eh, vázané vážným právem? Ano, to eh, je podle článku eh, dobře známé ženevské umluvy. Tam jsou stanoveny povinnosti pro státní i nestátní aktéry. A také se to týkal například Mezinárodní výboru Červeného kříže v roce 2005 státy jsou vázány humanitárním brán a nestátní aktéři taky, tak aby eh, všichni měli stejné podmínky. Tak aby nejenom eh, byl vázán stát, ale i ozbrojené skupiny. Takže je zřejmé, mm, mezinárodní, eh, že islámský stát sexuálním násilím porušuje mezinárodní humanitární právo, ale problém je problém koncentu, tedy souhlasu. On nikdy nesouhlasil s tím, že ho bude vázat mezinárodní humanitární právo. Není to stát, není to tedy eh, vyšší smluvní strana ženské umluvy, takže by se dalo, no oni by mohli tvrdit, že ta pravda, pravidla, eh, která byla schválena v ženské umluvě, a která jsou běžná v mezinárodní pravidla, nejsou prostě nic, k čemu oni by se zavázali a, a, a oni zřejmě dost, vydávají k tomu jasné instrukce. Takže otázkou je, jak Eh, získat eh, souhlas takovýchto organizovaných skupin, takovýchto ozbrojených skupin. Existuje skupina eh, Geneva Call, která se pokouší, aby se takovéto ozbrojené skupiny deklarovaly tedy to, že je bude vázat mezinárodní humanitární právo a zajímavé, že existuje také listina o práv ženských žen a dívek. A oni už to například, uh, eh, Ženíva Kol už to, uh, Geneva už to podepsala uh, eh, sebeobraná uh, kurdská armáda. Oni také se obracejí na další uh, skupiny, ale zatím nejsou úspěšné. Zatím nebyli úspěšní, nehovoří ovšem zatím, nebo nekontaktovali zatím islámský stát. Pokud jde o ozbrojené uh, síly, a jejich dodržování mezinárodního humanitárního práva, tak tam bude asi klíčové je přesvědčit, že zásady mezinárodního humanitárního práva se netýkají jenom a, práva, ale existují také v jejich vlastní kultuře. A rád bych připomněl, že v roce 2009 Taliban ze všech organizací vyhlásil svůj vlastní kodex a islamský rád a jestli to plně odpovídá mezinárodní humanitárnímu právu, je otázkou. Ovšem, všimněte si, že je tady také nebezpečí, právní nebezpečí, e, riziko postižení, tedy e, persekuce e, v domovské organizaci, v domovském státě. Když hovoříte o ozbrojené skupiny, Eh, které podporují ozbrojení skupina, které podporují teroristy. Takže tady jsou určitá nebezpečí a parlament by mohl, možná mohl vyzvat eh, státy, aby umožnili eh, tedy usnadění této situace. A potom tedy další slide. Trestní odpovědnost před vnitrostátními soudy. My už jsme to slyšeli. Soudy v tomto regionu možná nefungují dostatečně aby vyřešili ty eh, zločiny, které dnes řešíme. Alternativou je vytvořit mezinárodní eh, kriminál, eh, tedy tribunál pro trestní věci a ale každý stát má vlastní trestní systémy a přilížející státy v Evropě mají své vlastní takové systémy. Nevím, jestli je tady zastupce Statistického eh, centra, ale dávno tam eh, bylo skonstatováno, že eh, to je asi ta nejživotoschopnější varianta. Bude asi nějakou dobu trvat, než takový tribunál ad hoc bude vytvořen. Nicméně tyto soudy již existují v ženských státech. Ty, mm, mm, pokud budou schopné tedy vykonávat jurisdikci nad svými státními příslušníky a, a nad třetími státními příslušníky eh, podle principu univerzální jurisdikce. Také víme, že řada eh, členských států má státní příslušníky, kteří bojují v tomto eh, regionu a také jsou zapojeni do sexuálního násilí. Takže ty případy už můžou být podány. Řada žalob byla podána. Týká se to zahraničních teroristů, eh, zabíjení, eh, ale ne sexuálního násilí, jak o tom hovořila doktorka Kembelová. Takže možná bude třeba změnit eh, přístup. Soudy také mohou vykonávat univerzální jurisdikci. Tam nebude třeba tedy reální ani osobní vazby je to eh, založené na eh, závažnosti eh, trestného činu. A nikdo nebude popírat, že sexuální násilí je velmi vážný trestný čin. Členské státy Evropské unie by si vyžadovaly teritoriální přítomnost toho pachatele. Většina těch pachatelů tady samozřejmě není, zůstává v regionu, takže technicky neexistuje jurisdikce. Ale někteří ti pachatelé unikli do zahraničí, dostali se do Evropy, Aba Kočer hovořil o, o přílivu uprchlíků v, ze Sýrie. Někteří z nich zde zůstávají pod drobnohledem, ale někteří no, možná požádali hm, dokonce od, o azyl. Imigrační orgány hm, možná budou chtít tomuto věnovat pozornost. Samozřejmě by měli hm, podle článku JTF úmluvy o uprchlících mm, odmítnout azyl, ale také je třeba, aby byly v souladu s tedy v, ve spolupráci s trestními zástupci. Tady je dobrý příklad Německo. V roce 2015 2000 eh, složek, eh, které se týkaly spáchaných zločinů, nejenom sexuálního násilí, v Sýrii, Iráku, tedy státnímu zastupitelství a jejich eh, stíhání tedy eh, začalo a já neznám eh, všechny ty podrobnosti, ale řada z nich, eh, těch případů se týkala sexuálního násilí. Čili tady jde o posílení spolupráce mezi orgány trestního stíhání a udělat z toho prioritu a samozřejmě azylovými orgány, imigračními orgány. Potom víme, že vyšetřovatelé nemůžou eh, jezdit do Sýrie, dokonce i ta nezávislá komise nemůže dělat výzkum v Syrii. Takže v zásadě musíme spoléhat na svědky mimo eh, Syrii. Také můžeme eh, spoléhat na sledování Eh, tedy v rámci eh, eh, azylových procedur a také spolupráce mezi nestátními organizacemi a orgány trestního stíhání může být posílena. Pokud je o sexuální násilí v regionu, tak tam bych upozornil na to, že OSN nedávno podepsalo dohodu s Arabskou ligou, která zakotvuje zvyšování informovanosti a sdílení informací. Tam samozřejmě větší problém je, aby se oběti přihlásili, ale eh, jsou specialisté na sexuální eh, násilí, tak jako kolegyně, která by k tomu mohla něco dodat. A potom pokud jde o eh, ty přestupky u vnitrostátních soudů. Tady jde o to, tady nehovořím o, trestní odpovědnosti, ale o, očkodnění, finančním očkodnění obětí. Tady se zaměřuji na samostatné procedury před vnitrostátními soudy a nebo před eh, soudy eh, těch přiblížejících států. Je tady určitá nevýhoda a sice eh, oběti mohou žalovat i když státní zástupce nežaluje. Mohou se obratit na občanskoprávní soud. Jsou tady samozřejmě jurisdikční problémy, není tady žádná vazba na Evropu. Nicméně tyhle problémy lze překonat. Je řada členských států v Evropské unii, které mají ustanovení na takzvané, o takzvaném fóru z nezbytnosti, z nutnosti. To znamená, že členské státy mohou v výjimečných případech, tak aby nebyla odepřená spravedlnost, jednat není třeba eh, přítomnosti eh, pachatele, ale eh, oběti. V Nizozemsku máme příklad Hašuš, kdy palestinská oběť Kadáfího režimu dostala milion eur eh, eh, v unizemského soudu. Pomáhal jí eh, nestátní organizace, takže to hm, samozřejmě je třeba s pomocí. Otázkou je, jak vymáhat takovýto rozsudek. Ten, ty peníze zatím nebyly vybrány. Nicméně to může ukázat, že mezinárodní společenství signalizuje eh, své odhodlání ukončit eh, beztrestnost sexuálního násilí. Ve Spojených státech byl takový případ Kadiš versus Karžič, což eh, byly tedy oběti znásilnění proti Karažičovi a nakonec bylo tam přiznáno očkodné ve výši 745 milionů dolarů. To nepřišlo, ale ukazuje to i, jak velkou důležitost přidává, tedy přikládáme těmto zločinům. A teď k správnímu postihu. Správní postih, eh, zejména proti teroristům a, a mm, příznivcům terorismu, už jsou tady od roku 99, jsou tady sankce proti al qaidě eh, a patří k tomu zákazy cestování, eh, stažení pasu a, zmražení jejich aktiv. Nedávno také tyto sankce jsou ukládány byly uloženy příznivcům islámského státu. Jsou i k tomu rezoluce OSN z roku 2015 mm, a letos EU e, přijala své nařízení a to nařízení mm, poukazuje na sexuální násilí a únos, znásilnění, sexuální násilí obecně a zotročení e, lidí a nucené e, manželství k tomu, nucené snědky k tomu také patří podle tohoto nařízení. Takže Evropský parlament by možná mohl eh, vyzvat EU eh, e a OSN, aby eh, toho udělali více. A potom je tady určitá možnost, aby státy byly pohnány k odpovědnosti. AS není stát, ale možná jsou některé státy, a nejmenuji tady nic, které pomáhají IS dávají eh, k dispozici zdroje a můžou vědět, že je to použitováno na sexuální násilí. Eh, státy, eh, které nejednají také. Nezávislá komise pro Sýrii zkonstatovala, že Sýrie a Irák toho vůbec nedělají dostatečně hodně, aby zachránili jezické ženy se spáru IS. Takže Sýrie může být také pohnána k odpovědnosti ty eh, výhody, eh, když jdete eh, po státu, tak je, že ten stát má hlubší kapsy. A pokud neodmítnete státní um, imunitu u vnitrostátního soudu, tak nemáte kam je často pohnat. Například americký novinář Steven Zadlov, který ho zabil IS, tak jeho rodina žaluje Sýrii a říká, že jsou vazby mezi Sýrií a IS. To je třeba ještě překonat teda prokázat ve Spojených státech eh, eh, je jiná legislativa než eh, zde. Je tam také Syrie uznána jako oficiální teroristický režim. Univerzální jurisdikci je třeba posílit. Ehm, měly by tady být, eh, měla by tady být větší spolupráce mezi eh, imigračními orgány a orgány trestního stíhání. Já vám děkuji za eh, vaše zajímavou prezentaci. A teď s laskavým svolením spolupředsedy a doufám, že budu hovořit jménem přítomných. Než, než vám dám slovo, tak se zeptám, jestli eh, naši eh, hosté z eh, zástupci jezidů by chtěli něco říci poslancům Evropského parlamentu, kteří jsou přítomní. Dobrá. Také mě napadlo, že by to myslím, měla, měla být nějaká žena, ale, ale pokud chcete něco říct, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem jazycké delegace vám děkuji za tuto příležitost. Jmenuji se Mirza Vinaj, zabývám se otázkami jazyckých eh, žen a dětí, které byly v zajetí a žijí v Iráku. Přijel jsem včera na pozvání pana Weidenholzera a skupiny přátel jezidiů a mezi těmito zhruba 60 jezídy, kteří jsou v Evropě, jsou oběti a ISIS, některé z nich tu jsou, někteří z nich jsou tu se mnou, pět velice statečných žen a dívek, které byly tři až mezi třemi a dvaceti měsíci v zajetí Lamia Tahou, která byla v mé pravici, byla 20 eh, měsíců vězněna. Eh, ISIS byla pětkrát prodaná, její rodiče byli zabiti a sourozenci, včetně jeho mladšího bratra, byli eh, zavlečeni do různých táborů ISIS eh, za účelem de facto vymývání mozku. A ona musela překonat minové pole v, na hranicích kde eh, utrpěla zranění eh, očí a v podstatě eh, já vám děkuji, pane profesore, za váš poslední, za ten poslední projev, protože Irák i Syrie zodpovídají za to, co se děje. 3500 dětí stále ještě je v zajetí ISIS. Většina z nich je desetkrát i dvacetkrát prodána dokonce několikrát za jeden den. A e, v Iráku prostě není vůbec žádný e, zákonný předpis, na základě kterého bychom je mohli e, trestat. Já nejsem právník, já jsem lékař, ale v tom kontextu oni budou, by byli potrestáni jenom za znásilnění. Za to je pouze půl roku vězení. Ale podle islámského práva může dokonce překonat i eh, tento eh, zločin, pokud eh, řekne, že si to zaslouží, zasloužil, a, nebo pokud je nějaký zasloužilý člověk. Takže bohužel potřebujeme pomoc mezinárodního společenství, aby tu byla určitá odpovědnost za tyto zločiny mí eh, lidé a ty ženy a dívky, ehm, za které zpovídám, se ptají, eh, budou někdy potrestáni tito lidé. Já myslím, že je to zodpovědnost také Evropské unie, mezinárodního společenství, aby vytvořila zvláštní mimořádný tribunál pro tyto případy. Vždyť tam jsou dívky i 9, 9 10 let staré, které ne, nebyly znásilněny, ale které byly v důsledku toho těhotné. Já jsem ze zemědělského společenství pocházím, byli jsme velice malé společenství, žili jsme eh, v míru pět tisíc let a teď jsou eh, naši lidé zabíjeni. Jeden z členů naší delegace před, přežil masový hrob v Kočo, který eh, byl sám svědkem, očitým svědkem situace, kdy všichni muži jeho vesnice 400 mužů, eh, byli všichni zabiti, on přežil jenom proto, že se ukryl pod mrtvolami a poté uprchl. A on přišel v podstatě o všechny členy své rodiny. Otázka pro celému společenství, mezinárodnímu společenství je následující. Pokud budete čekáte, až se přidá Irák římskému statutu. Irák tak neučiní, protože islám je proti tomu, aby brání tomu, aby se trestalo to, co ISIS dělal a dělá. Minulý rok jsme měli tři tisíce, více než tři tisíce těchto žen eh, a dětí v Telafaru, sedm kilometrů od um, spojenců, od sil spojenců a nikdo nezahájil eh, že ani malou invazi, aby byly osvobozeny. Všechny ty ženy, které jsou teď v Mosulu a jinde, pokud je někdo osvobodí ty vesnice, tak eh, často Eh, ISIS je odveze dál do hloub, hlubších oblastí eh, stále ještě kontrolovaných ISIS. Sice došlo k osvobozování, ale v podstatě pouze jedna nebo dvě ženy až dosud byly propuštěny. Děkuji. Uh, thank you as well. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já doufám, že toto slyšení vám dá nějakou naději, naději na to, že je tu někdo, kdo hledá právní cestu, jakým způsobem zajistit, že tyto zločiny nezůstanou nepotrestány. I když samozřejmě to možná nebylo tak jasně slyšet z toho, co jste tady slyšeli protože to byl právní jazyk, ale paní, dáme slovo paní Hautale. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady na to těžko můžete jak si odpovědět slovy či reagovat slovy, aby to bylo dostatečně jasné, jak moc eh, vlastně vás respektujeme a jak moc si uvědomujeme, ty horory, kterými jste si museli projít. Vy, my teďka samozřejmě můžeme pouze říci to, že jeden z vašich kolegů eh, je nominován na Sacharovou cenu, eh, další z našich kolegů se snaží eh, prohlubit spolupráci s jezickými organizacemi. Nicméně mám tady otázku na ty tři právní experty, kteří jsou dnes zde mezi námi. Eh, samozřejmě mm, chci se zeptat, zdali by Evropský parlament jako takový mohl přijít s nějakou iniciativu. To znamená, jakých klíčových věcí bychom se mohli chytit. To znamená po, například pozvat komisaře pro zahraniční záležitosti, eh, v podstatě přinutit k tomu, aby využili všechny možné nástroje mezinárodního práva veřejného, proto aby za, eh, zakročili proti těmto hrůzu strašnostem a bojovali proti beztrestnosti. Eh, samozřejmě je třeba si tady uvědomit taky, že je třeba určit, jaké jaké právo bude aplikovat, je třeba spolupracovat více s migračními úřady. Samozřejmě, že máme síť Eurojust pro vyšetřování právě těchto vážných přeshraničních zločinů. Tam se zdali, je to také něco, co bychom mohli využít. A poslední otázka se týká možná, že víte, jak 100 poslanců tohoto Mm, parlamentu napsalo dopis nejvyšší představitelce pro vnější věci paní Mogheriniové, zdali by se mohla této otázky i chopit, zdali by se teda mohly vyjádřit eh, k těmto eh, zločinům páchaným na jezícké eh, menšině a hlavně ženách a dívkách a, a zdali by to mohla nazvat veřejně genocidou, protože mm, mnoho členských států vyjádřilo eh, této iniciativě podporu. Paní Mogherinová neodpovědě nereagovala i přesto, že jsme eh, dopis poslali už eh, v Dubnu a děkuji Global Justice za to, že nás vlastně přivedla na tu myšlenku nebo donutila k tomu, že je třeba jednat na naší úrovni, protože je třeba chopit se té povinnosti a těch závazků, které v tuto chvíli máme a můj místo předsedající chce také položit některé otázky. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Tak podívejme se tady na to. Já mám několik otázek. Bylo zde řečeno, nebo v podstatě jakým způsobem reagovat na to, co bylo řečeno. V první řadě si myslím, že je na místě, abych vyjádřil solidaritu tu s tím svědectvím, o které jste se s námi dnes eh, podělili. Také chci vyjádřit solidaritu se všemi obětmi persekuce, se všemi obětmi masakrů a vyvražďování, ke kterém ke kterým dochází a, do, a nebo došlo v minulosti. A myslím si, že je tady zcela na místě hovořit o genocidě. Nicméně, co se týče legitimity, důvěryhodnosti a kapacity mezinárodních trestních soudů. Jakým způsobem hodnotíte vy práci mezinárodních trestních tribunálů, protože v srpnu, před dvěma měsíci, v srpnu tohoto roku, 20 let po eh, vypuknutí konfliktu v Jugoslavii a 10 let vlastně po těch prvních eh, odsouzeních a deset let po smrti Miloševiče v podstatě on byl osvobozen od těch obvinění či od té obžaloby a chci říci, že tam docházelo opravdu k neuvěřitelným eh, masakrům. Těch externích prvků bylo velmi mnoho a velmi mnoho externích skupin získalo podporu od externích eh, eh, zdrojů či od externích mocností. To znamená, co si o tom myslíte, co si myslíte o tomto v podstatě jaksi osvobození posmortem Miloševiče. A já se chci zeptat, lze z právního hlediska eh, hovořit o některých vůdčích osobnostích, které by měly nést zodpovědnost za to, k čemu došlo. Z právního hlediska je to možné? Je to možné najít tady eh, nějaké vůči osobnosti? Já vím, vy už jste to zmiňovali jako eh, problém, ale chci vědět, jakým způsobem tady může zasáhnout mezinárodní právo veřejné. Jakým způsobem si můžete vyžádat od těch států eh, v podstatě odpovědnost, protože víme, že velmi často ty eh, mocenské síly, ty síly, které byly u moci tehdy finančně a materiálně podporovaly ty ozbrojené skupiny, které páchaly eh, tyto zločiny. Teď my přece všichni víme, víme, jaké, o jaké ozbrojené válečné skupiny se tehdy i jednou. I dnes třeba víme, kdo, kdo platil mujahidínům, víme, kdo platil al víme, kdo finančně podporoval různé ozbrojené válečné skupiny. Nechci tady teď eh, přímo jmenovat. Ale já chci říci, že já jsem nehovořil o humanitární krizi, která by eh, vycházela z eh, uprchlické Eh, migrační krize, krize. Já jsem v žádném případě nechtěl tady propojovat rozhodně eh, radikalizaci a humanitární eh, krizi. Ale vy jste říkal, že tito zločinci přišli do Evropy v rámci nebo integrováni do těchto uprchlických eh, proudů. Ale když vy to říkáte, tak nám dejte důkazy, protože já si myslím, že tomu tak není, protože my se to snažíme samozřejmě prokazovat. Ale proč vy to říkáte? Proč říkáte vy, že jsem to řekl já? Já jsem nic takového neřekl. Já bych spíše řekl, teroristé, ti, kteří spáchali hrůzostrašné činy, stály za atentáty na evropském území, chci říci, tito lidé rozhodně nepřijeli na těch barkách a na těch prekárních lodí po moři. Ne, ti se k nám dostali jiným způsobem a za jiných podmínek. Nemyslím si, že přišli s těmi chudáky uprchlíky. Uh, Mrs. Delvo. Paní Delvo, máte slovo? Děkuji vám, pane předsedo. Musím říct, že je skutečně velmi těžké nalézt vhodná slova po té, co jsme eh, tu vyslechli to svědectví. A těžko najít eh, slova útěchy. Musíme dělat vše v našich silách, abychom předcházeli těmto zločinům, protože potrestání když vidíme, jaká, jak pomalu pracuje justice, tak se obávám, že tato spravedlnost zasáhne příliš pozdě. Ale my musíme eh, přesto usilovat o to, abychom našli nějaké prostředky, jak tyto zločiny stíhat, abychom eh, učinili spravedlnosti zadost. Mezinárodní vyšetřování a soudní řízení trvají velice dlouho a my musíme vytvořit fungující mezinárodní justici. Ale eh, se z projevu pana profesora Rengarta si eh, odnáším to, co říkalo spolupráci eh, migračních služeb a justice v Německu uváděl příklad, zajímalo by mě, jestli to existuje i v jiných členských státech a v čem taková spolupráce spočívá. Jde o trestání zločinu k ním, když dojde v těchto státech, a nebo se to může vztáhnout i na předchozí zločiny. Děkuji. Mohu poprosit naše vážené hosty, aby se k tomu spíše stručně vyjádřili, protože máme opravdu velmi málo času. Tak já nevím, možná, že eh, zareaguje na to poslední. To znamená spolupráce mezi eh, migračními úřady a těmi úřady, které jsou zodpovědné za stíhání, eh, protože jsme tady hovořili o těch osvědčených postupech a praktikách. Já si myslím, že rozhodně už k dobrým věcem dochází. Podívejte se ale na článek 1F ve chvíli, kdy vám je tedy jaksi zamítnut azyl status azylanta, eh, tak to může být na základě právě toho, že představujete nebezpečí, že představujete opravdu hrozbu. A to je přesně to, k čemu dochází. Tito lidé jsou eh, stíháni. A tady právě hovoříme o těch činech, které eh, tady byly zmíněny, to znamená sexuální násilí, genderové násilí. Bylo to zmíněno samozřejmě i v souvislosti s tou situací v Iráku, ale samozřejmě tady v tuto chvíli já si myslím, eh, ještě v souvislosti s tím, co jste říkal vy, pane místo předsedo, já si myslím, že tady došlo opravdu eh, k nedorozumění. Eh, samozřejmě tady spíše zaznělo, nebo já jsem chtěl říct, že je možné, že v rámci těch velkých mas, těch migračních proudů je možné, že tam někteří pachatelé eh, jsou pachateli sexuálního a genderového násilí. Eh, myslím si, že to opravdu bylo nedorozumění. Já jsem v podstatě hovořil o tom Eh, co lze udělat vlastně na, tom, eh, na té poslední průsvědce. To znamená, že opravdu eh, podpořit hlavně právě tu spolupráci mezi migračními úřady a úřady s, odpovědnými za stíhání těchto činů. Samozřejmě je také třeba hodně spolupracovat s nezávislými a nestatními organizacemi. Hovořilo se také tady o legitimitě, což opět má asi co dočinění hlavně se západními soudy, které možná mohou být eh, kritizovány za eh, imperialistické staty a tak dále, tak dále, ale já si myslím, že to není spravedlivé, protože eh, tady mm, jednoduše v podstatě už nějaké zkušenosti máme a právě předtím, než se vůbec začnou tyto soudy fungovat, no tak prostě musíme počkat, musíme vyčkat do ukončení toho konfliktu. A dále otázka sankcí. Samozřejmě, samozřejmě musíme uvalovat sankce, hlavně v případě právě teroristických zločinů, ale co já jsem chtěl říct, říct, je to, nejde pouze o to stíhat v podstatě eh, jak si nějaký, nějakou obocnou eh, podporu či eh, finanční podporu teroristickým skupinám, ale i podporu všem, kteří páchají sexuální násilí. Já bych se dovolila to zařadit do určitého kontextu. Nic z toho. prosím do mikrofonu. Ráda bych také upozornila na ten námět univerzální jurisdikce. Tohle se děje v řadě jiných konfliktů eh, v eh, státech EU v eh, už nějakou dobu, ale ta, ty případy obyčejně nebývají úspěšně odstíhané, zejména pokud jde o, o sexuální násilí. A tady myslím například nedávné případy eh, v Německu související s Kongem. Jsou to velice obtížné případy, které se eh, těžko stíhají ve vnitrostátní jurisdikci nejenom kvůli důkazní situaci, ale kvůli eh, nedostatečným odbornostem, odborným znalostem. Otázkou je také kompetence státních zástupců a tak dále. Čili eh, rozhodně to není argument proti eh, takovýmto případům, ale eh, varování ohledně jejich efektivity. Druhá věc. ICTI byl zřízen během konfliktu a tam ta komise proběhla ještě před vytvořením. Takže pokud Evropská unie chce jít touto cestou, tak je třeba jednat teď a v souvislosti s tlakem na mezinárodní společenství. Docela jistě. A poslední varování, které jsem chtěla přidat, tohle jsou zásadní mezinárodní zločiny a já bych se eh, eh, bála tohle eh, charakterizovat jenom i jako teroristické trestné činy. Je třeba určitého vývoje, ale Mezinárodní trestní právo um, by mělo postihovat jádro těchto trestných činů. Ty se netýkají jenom radikalismu a terorismu, ale týkají se eh, základních hodnot ohledně ochrany eh, osob během eh, konfliktu. To je mnohem jasnější právní a etický základ, na kterém definovat toto. To n'est pas d'exprimer ano, samozřejmě, že právní jazyk nemůže vyjádřit tu bolest, eh, která, kterou jsme tu uh, slyšeli. Pokud je o důvěryhodnost, je tu problém, protože mm, eh, mezinárodní justice není dostatečně účinná, procedury musí být posíleny, musíme se poučit z minulosti. Uh, z, například z tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Rwandu, protože procesy trvají příliš dlouho. Jistě, že jsou ty zločiny komplexní na mnoha územích, v mnoha zemích, ale je to prostě příliš dlouhé na národní úrovni to trvá mnohem kratší dobu, třeba když se soudí genocída, takže musíme posílit tyto postupy. Je důležité, aby se členské státy Evropské unie mobilizovaly a zefektivnily eh, procesy, aby to netrval jeden proces tři až čtyři roky, to není možné. Mezinárodní eh, spravedlnost tím přichází o důvěryhodnost. Otázka legitimity je komplexní, ale já bych řekl jednu věc. Máme vizi možná trošku ambiciozní, pokud jde o mezinárodní spravedlnost. Si myslíme, že to přispěje k eh, mezinárodnímu usmíření. Ne, musí prostě soudit tak, jako jakýkoliv jiný soud a ne všechno smí usmířit, eh, protože to překonává její zodpovědnost. To překračuje tedy její zodpovědnost. Eh, takže toto úsilí spravedlnosti je zásadní. Například Eh, v případě Jugoslávie si nikdo nemyslel, že by Karadžič, Mladič, eh, Miloševič se eh, dostanuli před spravedlností a teď už tu vůbec nejsou. Takže dochází k určitému posunu diskuzi v občanské společnosti. Víte třeba, jak to bylo v, Liba, v Libanonu. Ti, kdo se účastnili občanské války, pořád ještě jsou na svobodě. A e, takže důvěryhodnost mezinárodní bezpečnosti je třeba zlepšit, ale nesmí být příliš ambiciozní, pokud jde o její kapacitu všechno usmířit. Děkuji. Uh, thank you very much for the answers. Děkuji za odpovědi a děkuji vám, uh, že jste mezi nás přišli, vážení hosté. Já myslím, že tato debata byla uh, nadmíru užitečná pro nás, eh, pro všechny. Rád bych také poděkoval jezícké delegaci za eh, přítomnost. Doufám, že odejdete eh, z této místnosti alespoň s tím pocitem, že Evropská unie stojí na vaší straně a snaží se trestat tu trestnou činnost, kterou vy jste jejímiž obětmi se stali.